kolegové, než eh, přistoupíme k hlasování, mám zde jedno prohlášení. Asi si vzpomenete, že předseda během zasedání 11. května 2016 eh, rozhodl o sankci vůči kolegovi Synadinosovi eh, za nepřijatelné poznámky vůči tureckému národu 9. března. V pondělí 6. června jsme řešili námitku pana Synadinose a jednohlasně jsme potvrdili eh, to, co rozhodl pan předseda a to znamená, že pan kolega Synadinos nebude dostávat eh, diety po dobu deseti dnů. A tím se dostáváme k hlasování.